pracovní trh. Doufám, že všechny tyto opatření přinesou změny eh, v praxi a že odstraní ty rozdíly mezi ženami a muži. Děkuji. Děkuji mnohokrát, tím zavírám naši diskuzi a hlasovat budeme zítra ve 12. A nyní máme na programu zprávu kolegy Trianty Filidise posílení vnitřní solidarity EU v oblasti azylu. Pane zpravodaji, máte slovo. Milé kolegyně, milí kolegové, vyjednávání o společném asilovém systému eh, eh, vlastně nás zaobírají již celé desetiletí, ale teprve tento rok by mělo dojít k završení společného prostoru ochrany a solidarity, to znamená nové období. Ale zároveň vidíme, že společný evropský asilový systém neodpovídá našim očekáváním. Přesto doufáme, že dojde k pozitivním krokům i když to jistě půjde pouze postupně. V této zpráci se právě používá tato postupná logika. Jako Evropský parlament bychom rádi vyslali komisi a členským státům poselství, co se domníváme, jak lze posílit zejména solidaritu v asilové oblasti. Prostřednictvím tohoto textu se nám podařilo nastínit zcela konkrétní opatření projevu solidarity a sdílené odpovědnosti mezi členskými státy. Nyní očekáváme od komise, že nám předloží odpovídající legislativní návrhy, abychom mohli pokračovat v práci, eh, kterou jsme vlastně iniciovali už v roce 1992. Přitom bych chtěl velice srdečně poděkovat všem zástupcům parlamentu za vynikající spolupráci. Děkuji. Děkuji vám, pane zpravodaji. A nyní eh, přecházíme opět ke Catch the Eye. A nyní dávám slovo panu Papa Nikolajevu na minutu. Děkuji vám, paní předsedající. Naše frakce Evropská tedy strana Lejdová. I já bych chtěl poděkovat zpravodaji za tuto skvělou zprávu. Rozprava, která se konala, byla velice důležitá, tedy která se konala při přípravě a vypracování této zprávy. Ne neboť také v současné době pokračují dopředu jednání o asilovém balíčku a tato jednání mají být do konce roku uzavřena. Tato zpráva nám dává možnost překládat návrhy a sdělit naše názory. A já také doufám, že tato zpráva bude bude po ukončení jednání takovým referenčním bodem. Existuje celá řada problémů v tom společném azylovém balíčku. Potřebujeme společný evropský azylový systém a potřebujeme také společnou ochranu a to všem hovoří tato zpráva. A nyní děkuji vám. Nyní pan Romeva.

Jak říká pan zpravodaj ve zprávě, se má zaručit společný evropský asilový systém a to je něco, co je nesmírně důležité v takových dobách jako dnes, když vidíme, jak umírají osoby, které se snaží dostat se do Evropské unie tím, že překročí středozemní moře, vidíme, jak prostě máme nedostatek konkrétních opatření, třeba v případu Řecka, abychom pomohli. Máme velké obavy. Potřebujeme větší rozměr solidarity mezi členskými státy. Měla by to být skutečně povinnost nejenom z humánní oblasti, ale také eh, vzhledem k nezbytné politické odpovědnosti a také solidaritě k zemím, které čelí největší migraci a nemohou tuto situaci snést sami o sobě, potřebují podporu a solidaritu ostatních. Děkuji vám mnohokrát, pane Romevo. A nyní má slovo paní Mazeskukovič. No, d'accord, n'est pas là. Madame Basescu. Takže paní Bacesku, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Azylový problém v Evropské unii zůstává velice e, senzibilním, citlivým problémem, choulostivým problémem. Máme tady ještě velké rozdíly mezi členskými státy, co se týče vyřizování žádosti o azyl a situaci můžeme vyřešit skutečně jedině prostřednictvím solidarity a spolupráce a k tomu by mohlo pomohout i zřízení tohoto společného asilového evropského podpůrného úřadu je třeba eh, hm, pomoci i naší země, i když Rumunsko nedostává eh, přehnané množství žádostí o ale přece jenom je zemí, kudy procházejí důležité migrační proudy. Očekávám, eh, že Fond pro azyl a migraci zlepší kooperaci mezi členskými státy v této oblasti. Děkuji vám. A nyní má slovo paní Falšíková. Děkuji velmi pěkně, paní Děkuji za slovo, paní předsedající. Evropská unie se zavázala, že do roku 2012 dokončí evropský, společný evropský asilový systém. Cílem je společný prostor ochrany a solidarity na základě společných azylových postupů a také jednotného právního postavení osob eh, požívajících mezinárodní ochrany. Zajištění dobrého, fungování dobrého systému CAS je dnes velice důležité. Migrační toky jsou nejčastěji smíšené a zahrnují migranty, žadatele o azyl, utečence a také zranitelné osoby, například nezletilé bez doprovodu. Toky žadatelů o asyl a migrantů mají přitom své zvláštní charakteristiky, které nemůžeme e, zanedbávat ani spojovat. Členské státy nyní nedokážou dostatečně reagovat na eh, žádosti o azyl. Proto musíme tuto otázku řešit celistvě v Evropě a to lepší dělbou kompetencí, lepší důvěrou, praktickou spoluprací, technickou pomocí a také pomocí finanční solidarity. Děkuji. Děkuji vám a slovo má nyní paní Thun Stein. Co? Ehm, my Děkuji vám. My všichni známe problém Řecka Lampeduzy či malcký problém a také známe problém, které mají vlastně středomořské pobřeží. Ale tady zatím se nehovoří o východoevropských zemích, ale celkově všichni máme před sebou velký úkol. Nesmíme v EU rozlišovat a rozdělovat evropský a severoevropský problémy. Bychom měli mít jednu společnou politiku a jsem ráda, že mnozí z nás hovoří o evropské solidaritě. Potřebujeme dozor a nebo také společnou pohraniční službu. Jestliže eh, toto budeme mít, potom také zabezpečíme důstojné zacházení s uprchlíky. Děkuji vám. A nyní má slovo pan Paška. Děkuji za slovo, vážená paní. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, vážený pane komisaři. Zvýšené množství migrantů ze Středomoří během arabského jara zdůraznilo mezery v evropské azylové politice. Logickou reakcí jeho evropských zemí, které byly nejvíce touto eh, migrací zasaženy, byla žádost o přerozdělení materiálního a organizačního ehm, nákladu práce na ostatní země EU. Vypadá to jako, že to je jednoduché řešení, ale ne vždy to přináší dobré výsledky. Migranti žádající azyl přechází do Evropy s nadějí, že zde budou moci žít v důstojnějších a civilizovanějších podmínkách vědí, že jazykem, jazyky eh, bývalé koloniální mocnosti eh, jsou eh, používané v určitých částech Evropy a že se mohou integrovat do těchto zemí. Nicméně Francie, Anglie nebo Estonsko, to jsou země, kam tito migranti sice eh, míří, nicméně mají problémy se v tomto prostředí integrovat i z jazykového hlediska. Pokud chceme tyto obtížné situace azylantů řešit, měli bychom jim ponechat dostatek eh, možností rozhodnout se, v jaké části Unie se chtějí usadit a pomoci jim usadit se tam, kde to pro ně bude nejlehčí. Děkuji. Děkuji, pane Paško, a nakonec. Děkuji a nyní, a nyní má slovo pan Mikoláš. Merci beaucoup, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane komisaři, vážená paní předsedající. Společný azylový systém má být dokončen v roce 2012 v celé Evropě a má to být eh, jakýsi přepracovaný systém, který vyváženým způsobem zapojí všechny členské země Evropské unie v oblasti azylové politiky. Chci vyjádřit soucit eh, se zeměmi, které jsou pod velkým náporem přestěhovalců hlavně z Afriky. Víme, že to je Malta, Itálie, Řecko, ale jsou to i země, jako je například eh, Mal vlast. I do těchto zemí míří přestěhovalci, kteří už nás nepovažují za transitní zemi, ale chtějí se u nás definitivně usadit. Chtějí se tedy usadit definitivně i eh, v mé zemi na Slovensku. Jsem velice hrdý na to, že Slovensko učinilo velký pokrok. Navštívil jsem jeden azylový dům v Humenném a zjistil jsem, že podmínky pro migranty tam jsou na velice dobré úrovni, je o ně dobře postaráno i na sociální a zdravotní oblasti a e, je tam, e, jsou tam i dobré podmínky pro integraci. Věřím, že i tato legislativa bude úspěšná. Děkuji. Děkuji vám, pane Micholášku, který ukončil toto kolo dotazu a nyní dávám slovo panu komisaři. Děkuji, paní předsedkyně, poslankyně poslanci. Já chci nejdříve poděkovat panu zpravodaji a také dalším členům, kteří se podívali nás této zprávě. Jedná se o vývoj vnitřní solidarity v oblasti azylu. A tady vidím, že opravdu naše názory se zbližují a ta solidarita musí jít ruku v ruce s odpovědností odpovědností. Byly také již stanoveny parametry solidarity. Má se jednat o eh, praktickou a technickou spolupráci, která musí jít ruku v ruce s legislativní harmonizací finanční solidarita prostřednictvím finančního eh, systému. Jedná se také potom o spravedlivé eh, rozložení a rozmístění azylantů my se také snažíme stanovit správný rámec. A za prvé nám jde o to, že bychom měli balancovaně a vyváženě postupovat v oblasti eh, azylu. Solidarita také se týká relokace a přemístování uprchlíků. Za druhé se hodláme zaměřit na to, že solidarita v azylu se netýká pouze kritických situací nebo reakcí Nejlepší situace pro vzájemnou důvěru je to, aby se země každodenně podporovaly při integračních metodách. My bychom se měli na solidaritu v budoucnosti zaměřit, protože je to aktuální záležitost. Za třetí, musíme tak také eh, předkládat zprávy, jak nyní komise také bude předkládat výroční zprávy. Zpráva připravenosti ti bude taková, že vyzve komise členské státy k diskusi o současné situaci. Také chci eh, zmínit, že se diskutuje o nařízení Dublin a také bude eh, třeba vypracovat nový systém pro relokaci uprchlíků. Dublinský systém není ideální. Víme, že eh, také kvůli geografické poloze nesou některé členské státy větší břemena. Zkušenosti ukázaly, že členské státy bez externích hranic také mohou zažívat nadměrné toky ale někdy nepostupujeme úplně správně některé, eh, eh, někteří uhazeči o azyl mají lepší šance než ostatní a tak by to nemělo být v budoucnosti. My bychom měli také dokončit naše eh, jednání o společném evropském asilovém systému. Děkuji. Pane komisaři, a nyní přejdeme tedy k diskuzi dalšího bodu programu a to je farmakovigilance. Začneme s právou paní Lindy Makavan. A týká se to změny směrnice a změny nařízení. Takže nejprve dám slovo paní Lindě Makavan na čtyři minuty. Velice děkuji, paní předsedající.